A podle rozhodnutí výboru ECON, to znamená začít vyjednávat, interinstitucionálně vyjednávat podle odstavce 1 článku 64 1. Eh, eh, února mm, mm, bylo tedy eh, to požádáno, ale já jsem nedostal žádné žádosti v tomto smyslu a takže mm,